bych poprosil naše kolegy autory. Hordy Sebastia, dvě minuty jako první, prosím. Buena esplada. Muchas gracias, señor, señor presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A dobrý den všem. Nejdříve bych chtěl říci, že bychom si měli blahopřát, neboť se nám podařilo dosáhnout konsenzu nad tímto usnesením. Je to dlouhé a komplexní usnesení, ale je to nevyhnutelné, pokud hovoříme o Etiopii. Museli jsme zařadit celou řadu aspektů, například potláčování jakýkoliv demonstrací, dále to, jak se státní úřady zachovaly k zemědělcům, kteří protestovali proti rozšíření území hlavního města Addis Abeby, které na ně mělo mít škodlivý dopad. Jejich demonstrace byly brutálně potlačeny a my, alespoň podle toho, jak víme, tak jsme zjistili, že 140 protestujících přišlo o život minimálně. Uh, my své usnesení ovšem ještě prodloužili, abychom to celé zasadili do kontextu momentálního dění v Etiopii. Etiopie je země, se, kde demokracie ztroskotala, je to země vlády jedné strany, dochází tam eh, k systematickému utlačování různých etnických eh, skupin, například Oromů. A Eh, mnoho u mm, těchto příslušníků menšin prchá, prchá do Evropy, prchá ze země, kde dochází k svévolným zatýkáním, kde jsou pronásledovány nevládní organizace a kde dokonce i Evropští občané sedí ve vězení. Ano, Etiopie je země v obtížné situaci, ale to, nás nesmí, to nám nesmí bránit v tomu tuto zemi kritizovat a požadovat, aby dodržovala veškeré předpisy v oblasti lidskoprávní. Etiopie je jedna z nejchudších zemí světa. My jsme při naší návštěvě zjistili, že skutečně v zemi panuje nesnesitelná chudoba Musíme tedy využít naši roli, kterou máme vůči Etiopii, abychom dosáhli toho, že Etiopie se bude angažovat v oblasti lidských práv. Děkuji. A nyní paní Isabela Adolfi. Grazie, presidente. La libertà di espressione è un diritto fondamentale. Děkuji, děkuji. Ano, svoboda projevu je základní právo a musí se chránit. A je to také zachotveno v africké chartě také ve dohodě z Kotonu. My všichni respektujeme o eh, předpisy v oblasti lidského právní a proto požadujeme, aby byl i hned zahájen politický inkluzivní dialog s aktivisty, s veškerými zástupci občanské společnosti. Africký kontinent je nádherný kontinent plný přírodních zdrojů, který ovšem stále ještě platí vysokou cenu za koloniální vykořišťování. Evropská unie tedy musí podporovat africké země při jejich snahách o emancipaci a to musí počínat již naší obchodní politikou. Nesmíme zavádět nové formy kolonialismu, které jsou často chráněny pláštíkem právě pomoci. Děkuji, pan Demesmarker. Děkuji, pane předsedo. Etnické menšiny jako Romové a další Amharové mají skutečně obtížné postavení v rámci etnické společnosti, jsou předmětem organizovaného násilí. Z hospodářského hlediska e, možná některé skupiny obyvatel jsou na tom ekonomicky lépe, ale z hlediska lidskoprávní si pohoršili, růst má tedy i svou stinnou stránku. Etiopie je v podstatě takovým polootevřeným vězením pro novináře a pro aktivisty. Tito lidé jsou pro následování eh, a občané, obyvatelé Etiopie nejsou bráni vážně například územní plán Addis Abeby, kde se mají rozšířit hranice hlavního města, ovšem protesty byly velice masivní a byly velmi brutálně potlačeny. Eh, město se vzdalo těchto svých stánů, plánů, ovšem eh, Etiopie je nadále možností, kde vůbec není možné nějakým způsobem se politicky projevovat. Pokud eh, chce být Etiopie partnerem Evropské unie, tak se prostě musí změnit. Děkuji. Dále má slovo pan Pospíšil. Děkuji pěkně, pane předsedající. Já bych za naše frakci se chtěl připojit eh, k tomuto návrhu usnesení. Projednáváme otázku lidských práv v tomto státě v etiopii po několika měsících opět zde na plénu. E, toto jednání vyvolalo dění v posledních dvou měsících v etiopii které zde bylo mými kolegy zmiňováno. zkrátka a dobře na konci minulého roku bylo přes sto čtyřicet e, lidí zabito brutálně zabito při pokojných demonstracích v addis abebě. tito lidé příslušníci e, etnika omromů pokojně protestovali proti tomu aby se změnil územní plán addis abeby a aby tak oni přišli o své pastviny a byli vyhnáni ze svého území. je zřejmé že situace lidských práv v etiopii se neustále zhoršuje proto tento bod tady eh, máme a musíme projednávat jako řekněme orgán který se zabývá stavem lidských práv ve světě a je zcela zřejmé že Eh, v tuto chvíli musí evropská unie protestovat proti tomu jak etiopská vláda nakládá s politickou opozicí jak uvězňuje politické lídry jak etiopská vláda nakládá s nezávislými médii kdy zde jednoznačně je potlačován stav a právo eh, svobodného projevu. etiopie patří mezi deset zemí kde jsou nejvíce potlačována práva novinářů na světě a takhle bychom mohli hovořit o neziskovém sektoru o obyčejných řekněme aktivistech teroristech kteří jsou také vězněni a legislativa v této zemi je taková že víceméně zde nemůžete provádět neziskovou nestátní činnost na druhé straně v této zemi je seven hundred tisíc uprchlíků je zde obrovský problém s klimatem a tato země potřebuje pomoc potřebuje pomoc od nás od evropské unie ale my musíme a to je moje výzva vůči komisi tuto pomoc spojovat s tím jaký je stav lidských práv a stav demokracie v této zemi. tedy pomoc ano ale za podmínky kdy vláda začne zlepšovat situaci lidských práv v etiopii. Eh, Paní Děkujeme a nyní paní Becera Basterečea, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Zatímco země Evropské unie, kteří mají více než 500 milionů občanů, se spokojují s tím, že nejsou schopny Eh, přerozdělit 160 tisíc uprchlíků v Etiopii, v jedné z nejchudších zemí světa, již eh, bylo přijato více než 700 uprchlíků a Evropa Etiopie je skutečně chudá zemí, ovšem eh, je to země, přes kterou proudí i migrační toky do Evropy. A jak tedy chceme bojovat proti příčinám migrace? Já vítám dohodu o společném svěřeneckém fondu pro Afriku, tam se tím skutečně podporují důležitá opatření pro Afriku. Ale jedna otázka ve mě vyvolává obavy, totiž jakou roli v tom bude hrát parlament. Je třeba si uvědomit, že Etiopie má obrovské problémy v, v oblasti porušování lidských práv. Mezi lety 2014 až 2020 bude z Evropského rozvojového fondu poskutňovat ehm, mnoho milionů eur. Jak využije Etiopie tyto peníze? Využije je tak, aby skutečně pozitivním způsobem a je nějak zajištěno, že ty peníze nepůjdou například na financování porušování lidských práv? Děkuji. Děkujeme a nyní paní Veržiat, prosím, máte slovo. Merci, monsieur le président Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Toto je vlastně první usnesení za posledních deset let, které se týká této situace. i když od roku 2009 skutečně vidíme šílenou represi, nevládní organizace jsou neustále potlačovány, dále jsou zde arbitrární uvěznění, kriminalizace LGBT osob, mimosoudní eh, popravy a tak dále. Vidíme, že v podstatě lidé pouze za to, že mm, demonstrovali, aby nebyli vyhnáni ze své půdy, tak jsou zatýkáni. Vidíme, eh, jak dochází k systematickému záboru jejich půdy. Etiopie samozřejmě bohužel i za posledních 50 let nyní trpí obrovskými, největšími suchy, s největším obdobím sucha za poslední období. Samozřejmě, že potřebujeme, potřebujeme poskytnout humanitární pomoc. 10, milion, 10 milionů lidí potřebuje pomoc, z toho 5 milionů dětí. Dále samozřejmě celá tato situace je nesmírně zhoršena i tím, že je zde mnoho imigrantů, asi 700 tisíc. V rámci kartumského procesu EU je novým partnerem, pokud jde o tuto politiku. Ovšem já se obávám toho, že vlastně tato mm, pomoc, tyto finanční prostředky budou zneužity. Etiopie mm, bude v podstatě vlastně sice využívat tyto prostředky, ale bude vyhánět tyto uprchlíky do jiných zemí. Vidíme, že dochází opravdu k šílenému porušování lidských práv. V této zemi nemůže dojít k dalšímu rozvoji, pokud skutečně nebudou urgentně reagovat na tyto problémy. My se musíme snažit, aby došlo ke, k respektování kulturních rozmanitostí a všech etnických rozmanitostí této země, která je skutečně mm, potenciálně nesmírně bohatá. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní pan Panseri, máte jednu minutu, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Již několik měsíců obyvatelé regionu Oroma v Etiopii protestují proti plánu rozšíření hranic hlavního města Addis Abeby, čímž by došlo k zabrání jejich teritoria. V minulosti, když došlo k podobné situaci, byly tito lidé vysídlování, mm, většinou došlo k její k šílené situaci, k chudobě v rámci těchto komunit. V této poslední demonstraci 140 lidí bylo zavražděno, mnoho lidí bylo zatčeno, v podstatě od roku 2005 hovoříme o nejhorší humanitární krizi v této zemi. Ze všech těchto důvodů chceme, aby toto porušování lidských práv, jakož i politické zastrašování bylo okamžitě ukončeno. Samozřejmě, že chápeme to, že Etiopie v oblasti migrační krize i uprchlické krize chce spolupracovat s EU a jelikož těží z našich fondů, měli bychom monitorovat využívání těchto finančních prostředků, tak aby se nevyužívaly k zjednodušování porušování lidských práv. Děkujeme, pane Panceri, a nyní to budou zástupci politických skupin, nejprve za SAD paní Anna Gomeš. Máte jednu minutu, prosím. Děkuji potlačování manifestací v Adici Adepohu, která by byla v tom, že přilo se 40 lidí. Je použná ta nejčerstvější důkaz té brutální politiky v Etiopii, pomocí které pokračují veškerý projev politické opozice ta, ta vláda skutečně kontroluje obyvatelstvo ve všech směrech, eh, eh, je naprosto proti opozičním eh, politikům, proti novinářům, proti studentům, kteří pokojně demonstrují, schvaluje tato vláda megalomanské projekty, organizuje vyvlastňování půdy, vyhání komunity a nerespektuje jejich, jejich práva, až je to v Ogadenu či v Oromí či dalších regionech. A toto se vlastně dělá v tím a e, učiní se to. Evropská unie k tomu nic neříká, Africká unie k tomu nic neříká. A e, údajně se říká, že Etiopie je jakýmsi prvkem stability v regionu, tato politika není udržitelná, my tady vlastně nezastáváme své základní hodnoty a my tím vlastně podporujeme tu nestabilitu v zemi protože z tohoto důvodu je třeba se poučit. Poučme se z arabského jara v roce 2011. Uvědomíme si, že Musíme skutečně pomáhat tomu, kdo bojuje za demokracii a za lidská práva v Etiopii a musíme se pokučit, dokud je ještě čas. Děkujeme a nyní má slovo pan Jakovčič. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Seznam protidemokratických aktivit etiopské vlády je příliš dlouhý. Je to jedna z nejchudších zemí na světě, to je pravda, to je nám líto, ovšem tento seznam, na kterém vidíme i zneužívání protiteroristické legislativy pro potlačování opozice, novinářů a celé občanské společnosti, všech menšin na území Etiopie. A proto musíme zdůraznit že například i tento územní plán, eh, ano, mm, Adisa, eh, mm, v okolí Addis Abeby znamená to, že eh, o romskému lidu o romský lid přichází o svou půdu. Proto žádám, aby místní vláda s námi zahájila dialog, a, protože si samozřejmě přejeme jim to nejlepší pro budoucnost této země i jeho lidu. Děkujeme, říká pan předseda. Paloma López má slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Za prvé chci poděkovat eh, frakcím za společnou práci při odsuzování represivních činů, činů etiopské vlády a chci jim poděkovat za to, že bíjí na poplach k tomu, jak se zhoršuje socioekonomická situace v celé Africe, což vede k uprchlické krizi. Je velice důležité spolupracovat a efektivně tuto situaci ukončit. Je potřeba zajistit, aby političtí vězni byli propuštěni a aby byla respektována lidská práva. Ovšem evropská odpovědnost musí jít eh, ještě nad rámec těchto žádostí těchto prozeb. Ehm, za prvé jsou zde určité hospodářské odpovědnosti, včetně etiopského eh, mezinárodního obchodu a včetně nadnárodních organizací, které jedině situaci zhoršují, eh, co se týká ať už situace hospodářské nebo přístupu k půdě. Co se týká sociohospodářské situace, není možné využívat třetí státy jako svá rukojmí. A to teď říkám tedy Evropské unii. Je potřeba podívat se na to, jak jsou naše peníze utráceny. Ty peníze nejsou využívány na zlepšování sociohospodářské pozice tamních obyvatel. Přitom to by měla být naše priorita. Nejenom eh, je používat jako trest. Děkuji. Děkuji vám. Slovo má pan Mamikins. Děkuji vám, pane předsedající. Kolegové, Etiopie je jednou z nejstarších, kulturně nejbohatší, nejbohatších civilizací. Je to bohatá společnost, která dokázala žít bok po boku po miliony eh, let. Ovšem za posledních několik desetiletí se situace eh, významně zhoršuje. Dochází k porušování lidských práv, omezování sociopoliticky hospodářského rozvoje země. Nedávné události kolem hlavního města, jeho rozšiřování, tedy města Addis Abeba, jsou jenom dalším příkladem porušování občanských práv. Omezování protestů, omezování občanské společnosti, omezování médií, politická podreprezentovanost mnoha etnických skupin, interní cenzura, bohužel taková je každodenní dnešní realita. Evropská unie je jedním z hlavních finančních dárců a poskytovatelů pomoci Etiopie a musí navýšit své snahy v této věci a musí k tomu využít všechny nástroje, které má k dispozici. Etiopie potenciálně může být daleko více než čím je dnes. Naším úkolem je pomoci jim ale stávající situace nikomu neprospívá. Je potřeba ji co nejdříve změnit. Děkuji. Děkuji vám. Teď je procedura Catch the Eye. Pan Polčák. Děkuji, pane za slova. já jsem přesvědčen o tom spolu, spolu se svými kolegy pardon, že represe uplatňovaná na civilním obyvatelstvu na politických vězních na novinářích eh, všeobecná bída to skutečně není dobrá vizitka pro etiopskou vládu a pramení z toho řada dalších důsledků i pro náš kontinent. uprchlická krize je jen možná vrcholem eh, těchto problémů a eh, myslím si že by bylo vhodné abychom etiopské vládě velmi důrazně připomenuli že to je snad vláda demokratického státu měla by to být vláda demokratického státu a že doba habsburského císařství již snad dávno pominula. já bych byl velmi rád aby zde dnes zazněl hlas který myslím že jde od všech od nás vystupujících že tyto kroky etiopské vlády rozhodně nenachází naši podporu a měly by se promítnout i do naší rozvojové pomoci. děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Jose Ignacio. Nos últimos dois meses, o governo etíope... V posledních dvou letech etopská vláda zavraždila 140 mírných demonstrantů, kteří eh, jak si demonstrovali proti tomu novému územního plánu v Addis a je eh, tedy eh, poškozuje vláda Oromy, tu etnickou jasně většinu. A veškeré ty události, kterým se dochází právě hm, od roku 2011, které například vyústily v to, že byli zavrženi i studenti, kteří demonstrovali proti tomu novému urbanistickému plánu, toto vše jsou nepřijatelné skutečnosti společnosti a je důležité, aby se nějakým způsobem celý konflikt eh, vlastně vyřešil pokojným způsobem. K tomu mohla přispět i paní Moderíny. E, etiopská vládka řekla, že tady stáhne tento územní vlád, že tady chce znovu obdobit sociální smír mezi kolegové. Nesmí jsme nechat tady jak si zmílit e, tímto krokem vlády, která jinak velice potlačuje své občany. Dnes více, kdy jinde Evropská unie musí posilit veškeré mechanizmy, které má k dispozici, proto aby mohla kritizovat takovouto politiku špatnou etiopské vlády. Děkuji. Gracias. Um... Děkujeme, říká pan předseda. A nyní za komisi, pan komisař Vimica, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, Evropská unie a členské státy mají pravidelný, vedou pravidelný dialog s etiopskou vládou o záležitostech demokracie a právního státu. Neustále zdůrazňujeme to, že ekonomický a sociální rozvoj musí jít ruku v ruce s politickými a lidskými právy, pokud chceme, aby to byl udržitelný rozvoj. Silná občanská společnost, svoboda projevu, schromažďování, mírových združení, eh, inkluzivnější, prospektivní, ekonomicky úspěšná země, to jsou naše cíle. Právě proto samozřejmě sledujeme uvěznění obyvatel Voromii, což bylo způsobeno novým územním plánem týkajícím se Addis Abeby. Eh, to vyvolává obavy. V Amhara regionu eh, došlo k dalším eh, rovněž střetům, které sice nevyvolaly takovou pozornost médií, ovšem rovněž tam byly zranění. V prosinci loňského roku Evropská vnější služba Mm, žádala mírové řešení těchto konfliktů. Vidíme, že konstruktivní dialog by měl být nástrojem pro řešení těchto problémů. Chceme, aby došlo k objasnění veškerého násilí a, samozřejmě i excesivního násilí použitého vůči ehm, demonstrantům. Toto jsou naše obavy, o kterých jsme hovořili v Addis Abebě a nedávno i v Bruselu, kde doktor Tedros Adhanam, ministr zahraničních věcí, se sešel s vysokou představitelkou paní Morgerini 13. ledna. Pan ministr uznal, mm, že dochází k této situaci a že tento eh, územní plán ohledně Addis Abeby eh, byl zrušen, byl odvolán eh, Addis Abeba má čelí mnoha problémů. My s nimi spolu, my spolupracujeme s místní vládou. Populace dosáhla eh, počtu přes 100 milionů, eh, což představuje obrovskou výzvu, pokud jde o pracovní místa, služby, snižování chudoby. Dále to jsou dva roky sucha, El Niño, což mělo za následek 10,5 eh, toho, že 10,5 milionu lidí vyžaduje urgentní humanitární pomoc. Toto samozřejmě ohrožuje sociálně a ekonomický rozvoj této země. Evropská unie v tomto kontextu poskytuje a měla by nadále poskytovat politickou i finanční podporu pro zlepšování situace Eh, v oblasti lidských práv, ale zároveň bychom měli podporovat paralelní úsilí místní vlády, pokud jde o snižování chudoby, ekonomický, sociální rozvoj a humanitární záležitosti. Etiopie je největším příjemcem 11. Eh, rozvojového fondu a získala 742 milionů eur. Máme zde i regionální tematické programy a svěřenecký fond pro stabilizaci a vyřešení problému nezákonné migrace a vysídlených lidí. I přes tyto veliké potřeby mm, a problémy. V podstatě Etiopie má politiku otevřených dveří a mm, má na svém území více než 700 tisíc uprchlíků. My bychom měli poskytovat podporu prostřednictvím regionálních programů a i programu pro země afrického rohu, jakož i dokument, který se nedá, no podepsaný dokument o migraci a mobilitě. Etiopie je důležitým partnerem Evropské unie v mnoha oblastech migrace, klimatické změny, regionální mm, program míru a stability, to jsou pouze některé z nich. My samozřejmě se snažíme konstruktivně zapojit do těchto aktivit. Toto je důležité pro nás, pro Etiopii a pro celý region. Evropská unie bude důrazně žádat, ovšem zúrazně, bude neustále zdůrazňovat důležitost lidských práv a podporovat eh, Etiopii, pokud jde o respektování základních práv a svobod jejich občanů. Děkuji vám, pane předsedo. Děkujeme, děkujeme, vážený pane komisaře. Máme zde sedm návrhů usnesení, které ukončují tuto naši rozprávu a hlasovat budeme za chviličku hned po následné rozpravě, čili za několik minut. A dalším bodem na našem dnešním programu je Severní Korea. Nejprve to budou autoři, nejprve to bude Davos Škrlec dvě minuty. Please, please. Je to naprosté porušení pravidel, to, co tady děláte. Je nás tady nějakých 40 nebo 45 z těch 751 europoslanců. Můžete mi laskavě objasnit, eh, pane předsedo, budete-li tak hodný, proč ti z nás, kteří si dají tu práci a zůstanou zde ve čtvrtek odpoledne, nemají možnost hovořit podle procedury Catch the Eye? A pokud eh, nám už slovo nedáváte, nemyslíte, že by bylo alespoň minimálně kolegiální nám to třeba říct, eh, jaký bude postup a jakým způsobem budete udílet nebo nebudete udílet slovo?